což je Egypt, zejména případ e, Giulia Reggianiho. Nejprve dostanou slovo autoři. Jako první má slovo paní Lockpiller. Yes. Děkuji vám, paní předsedkyně. Situace s lidskými právy v Egyptě je dramatická, stále se zhoršuje. Egyptské orgány potlačují základní svobody, demonstrace jsou zakázány, eh, obhájci lidských práv jsou zastrašováni, nevládní organizace jsou zavírány. Kdokoliv je zavřen v Egyptu, je vystaven vážnému riziku. Lidi jsou zadržováni bez jakéhokoliv kontextu, kontek, kontaktu s vnějším světem dochází k mnoha případům Tak zvaných zmizelých zatčených, včetně Egyptů, kteří zemřeli ve, zadrž- ve vazbě. Podmínky jsou strašlivé. Takovéto porušování lidských práv proti zatčeným osobám nikdy nebyla pojednávána před soudem. Před několika týdny bylo nalezeno mrtvé tělo italského výzkumníka Giulia Regeniho. E, ve mém setkávání s celou řadou aktivistů, novinářů a diplomátů e, se hovořilo o dalším porušování lidských práv a celá řada mých partnerů v rozhovoru navrho, eh, řekla, že odpovědné jsou státní orgány v Egyptě. Evropská unie musí vyznat, vyslat naprosto jasný signál. Potřebujeme stabilní a silný Egypt, ale dokud nedojde ke zlepšení situace s lidskými právy, neměli, neměla by se Evropská unie stát komplicima měla by zakázat veškerý vývoz zbraní do této země. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Belder. Děkuji vám, paní předsedkyně. Strašlivá vražda spáchaná na italském věci Regenem. Možná ovlivní vztahy Egypta a Evropské unie a proto musíme vyvodit zcela jasné důsledky. Eh, měli bychom očekávat, dokud nebudou uzavřena společná vyšetřování italských a egyptských orgánů. Eh, je tady toto blasfemi, tato blasfemická legislativa koptové, hm, jejich práva jsou potlačována, eh, jsou obvinováni z eh, hříchů. A to je třeba také zakázat. Dále je třeba, aby Egypt byl vyzván k tomu zastavit subverzivní politiku, protože tady se podkopávají základní práva. Děkuji a není pan Koral. Grazie, presidente. Giulio Regeni... Děkuji. Eh, eh, Giulio Regeni byl Evropan. Člověk, eh, který chtěl přispět k budování lepší společnosti, svobodné společnosti v Egyptě a svým výzkumem upozorňoval na věci, které jsou nepohodlné egyptskému státu, na věci, eh, které média a politikové zametají běžně pod koberec. On o nich chtěl hovořit a proto byl barbarsky mučen a zabit. A to za okolnosti, které jsou stále ještě nepřijatelně nejasné. Mohl to být váš bratr, mohl to být váš syn, mohl to být váš dědeček. Evropská unie eh, navzdory úzkým vazbám s Egyptem by měla eh, přiznat, že potřebuje jasnou a rozhodnou pozici a eh, volat po objasnění toho, jak Giulio Regeni zemřel. Nesmí zůstat žádné pochybnosti. ohledně toho, že by snad mocenské struktury zakrývaly, jakým způsobem byla prolita krev Julia Regeniho. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Borgecio. Děkuji, paní předsedající. Pravda a spravedlnost pro Julia Regeniho. Ano, to jsem chtěl požadovat ve výboru AFED, ale bylo mi to zabráněno v přítomnosti vysoké představitelky paní Mogherini, která o případu Regeny neřekla ani slovo. Nepodepsali jsme toto usnesení, nicméně přestože ho podepsali všechny strany, je poměrně slabé. Je to pouze obvinění egyptského režimu v podstatě který určitě má svůj díl odpovědnosti v tomto případě. Určitě na něm je co kritizovat, ale eh, naskytá se otázka, zda když Mursi byl u moci, tak tehdy nikdo nekritizoval eh, z Evropské unie. Eh, ten si říkal demokrat, byl eh, údajně pro svobodu tisku a lidská práva a já si myslím, že už nás jaksi přestává bavit to, jak se střídají různí ochránci lidských práv. Je zapotřebí říci něco o tom, že eh, slušný hoch jako Regeny se snažil zapojit určit, do určitých aktivit, eh, které byly ovládány britskou spravodajskou službou, což jsou delikátní otázky, o kterých bych raději nemluvil. Pan Zdechovský. Předající, vážený pane komisaři, tento případ Julia Regioniho považujeme za opravdu odstrašující, protože v nás všech probouzí obavy o bezpečnosti pobytu v Egyptě s touto zemí evropská unie stále intenzivně spolupracuje a do budoucna s ní počítá jako se strategickým partnerem na své straně. takové případy jsou tedy v souvislosti s dalším vývojem egypta i novou ústavou o to více šokující. jsem rád že se egypt poprvé v historii zavázal připustit k vyšetřování i zahraniční tedy italský tým to je jistě jasný krok dopředu ale nestačí to. proto bych rád za evropskou lidovou stranu vyzval egyptské autority aby vyvinuly maximální snahu k zajištění bezpečnosti všech občanů evropské unie a to bez ohledu na jejich politickou či náboženskou příslušnost a aby prošetřily tento velice závažný případ. Děkuji vám. Teď má slovo paní Schák. Minuta a půl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Pane komisaři, milí kolegové, tento mladý italský student přišel o život což jsme odsoudili. Bohužel to pouze ukazuje na to, jaká je typická situace v Egyptě. Apelovat na spravedlnost v tomto případě musí, musí být proto učiněno jaksi s zvláštním důrazem. A to i ve všech ostatních případech. Podle nevládních organizací bylo v roce 2015 1700 případů, kdy se bezpečnostní složky angažovaly při, na mučení zadržených osob. Je potřeba, aby egyptské úřady začaly plně spolupracovat s italskými úřady v tomto, v tomto případě případě, ale se všemi ostatními úřady v případech jiných, aby proběhl plný trestně právní vyšetřovací proces. Ono se to bohužel v Egyptě neděje, tam je víc beztrestnosti než spravedlnosti. Bohužel. Mně činí obavy eh, zejména ta velká kampaň Sisiho vlády na zadržování žurnalistů a všelijakých kritiků politického režimu. Od roku 2013 je to více než 22 tisíc lidí, kteří byli zadrženi, a to tedy podle odkazu egyptských úřadů jako takových. Je proto na čase, aby Evropská unie vystoupila v této věci, aby ukončila alespoň exportování technologických systémů do Egypta, které pomáhají utlačovat lidská práva. Je iluzí představovat si, že Egypt bude náš silný partner a polubojovník proti terorismu, aniž by Egypt chránil bezpečnost našich občanů. Já, si skutečně, já se skutečně musím ptát, proč jsme se nepoučili eh, ve své politice z toho, co se v Egyptě dělo v minulosti, protože eh, to, co se dělo v souvislosti eh, s událostmi v roce 2011, se děje i nadále a je konečně potřeba si toho začít všímat. Děkuji, pan Maltéze má slovo. Děkuji vám uplynulo pět týdnů od smrti Julia Regeniho a každý týden nám egyptské úřady dávají v podstatě jinou verzi tohoto příběhu. E, přitom tento případ, e, a všechno tomu nasvědčuje, byla zkrátka politická vražda dalšího odpůrce e, tamního režimu. Byla to vražda mladého evropského výzkumníka. A za celou tu dobu si má, má vláda nenašla dost odvahy, aby odsoudila tento vtip, protože je velice úzce napojena na egyptský režim. Hovoří se o společném boji proti terorismu, což je skutečně velice vtipné od, eh, když to řekne diktátor, který se každým dnem zabývá utlačováním vlastního lidu. Samozřejmě tady v tom usnesení vyzýváme po obnovení důstojnosti, což je prima, ale nestačí to je potřeba začít skutečně přemýšlet o egyptském režimu a o tom, že třeba i Erdoganův režim v Turecku využívá technologie od nás k útlaku vlastních lidí. Je potřeba obhajovat naše vlastní hodnoty. Bohužel zatím bojujeme spíše na straně proteroristické. Děkuji, pan Panceri má slovo. Děkuji. Evropský parlament odsuzuje nejenom mučení a vraždu Julia Regeniho Italské úřady musí dostat k dispozici veškeré dostupné dokumenty, a aby došlo k nestranému vyšetření celé záležitosti. V Egyptě se musí skoncovat s mizením osob a s mučením. Zákon o potlačování z prosince 2013 musí být zrušen. Práva zatčených musí být zaručována a nesmí docházet k tomu, aby lidé byli zatýkáni pouze z hlediska svobodného názoru. Jejich projevu je třeba umožnit svobodnou práci odboru. Pane komisaři Háne, vím, že Egypt je jistě důležitým partnerem Evropské unie, ale není to možné provozovat za každou cenu. Nechceme zavírat oči před zločinům, ke kterým tam dochází. A nyní má. Já vám nedám slovo, vy jste na seznamu a chceme začít včas s hlasováním. Vy bude, budete, se dostanete ke slovu později. Tímto tedy uzavírám seznam řečníků a teď se bude hovořit ve jménu politických skupin a slovo dostal pan Polčák. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Je třeba připustit, že současný Egypt se nenachází v jednoduché situaci. To ale v žádném případě neospravedlňuje nepřiměřené kroky veřejné moci hrubě zasahujících do základních lidských práv a svobod. Kauza Giulia Regeniho je mimořádně tragická, ale snad ještě horší je skutečnost, že jde jeden z případů institucionalizované praxe. ta spočívá v tom že se státní orgány vypořádávají s nepohodlnými lidmi způsobem který v žádném případě neodpovídá standardům moderního státu. tím chce být s ohledem na obsah ústavní listiny z ledna two thousand and fourteen i egypt ale není jím. důvod je jasný rozpor mezi tím co se píše v ústavě a tím jak je aplikována je nesnesitelný tento rozpor a je třeba ho odsoudit. stovky ba tisíce lidí zmizely v rukou egyptských bezpečnostních složek. nepřipouští jiný závěr než že tento režim nesplňuje eh, nároky kladené na demokratický právní stát. děkuji. děkuji a nyní jménem socialistů a demokratů dávám slovo paní de Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, dnes hovoříme o usnesení o porušování lidských práv v Egyptě, zejména ale o Giuliovi Regenim, což byl mladý vědec, můj krajan, který měl ještě celý život před sebou. Jel do Káhyry, aby tam pokračoval se svým výzkumem. A bohužel tam byl mučen nevýslovným způsobem a e, zabit. E, od Egypta jsme už získali zpátky jeho tělo, ale zatím ještě ne pravdu. Vzhledem k obchodním a strategickým vazbám e, si myslím, že je špatné toto zatajování pravdy. Dlužíme jeho rodině a jeho přátelům pravdu. Dlužíme ji jeho rodné vesnici a mnoha mladým lidem, kteří stále ještě věří ve svobodu a právo na život, který vám nikdo nemůže vzít. Ano, děkuji. Pan Buchner na jednu minutu. Děkuji vám za udělení slova. Lidská práva a zásady právního státu jsou centrálními hodnotami Unie. A k obchodní strategii také patří, že musíme stále více dbát na to, aby tyto verty byly také ze strany našich obchodních partnerů dodržovány. Ovšem musíme přiznat, že lidská práva jsou porušována tak všude na Blízkém východě, pošlapávána. Ale situace v Egyptě přece vypadá tak, že v posledních letech se dramaticky zhoršila vláda chce zjevně potlačovat jakékoliv pod politické aktivity, dokonce i aktivity ve smyslu této vlády. A proto toto usnesení, které dnes doufejme odhlasujeme, eh, mm, vyšlo na světlo světa v pravý okamžik a já vyzývám komisi, aby dbala na to, aby obchodní omezení, které navrhujeme v tomto usnesení, byla skutečně také dodržena. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Castaldo na minutu. Děkuji vám. Dnes tady odsuzujeme barbarský eh, děsivý zločin. Je to neuvěřitelné, jaké manévry se v Egyptě trvá, eh, konají pod pláštíkem. Dochází k mučení, mizení občanů. V Egyptu je třeba poukázat na fakta, abychom skutečně věděli, co se stalo s panem Regenim. Je třeba, abychom odsuzovali tato mm, strašná porušování lidských práv a pranířovali je. Není možné něco takového ospravedlnit. Ehm, Hmm, pod záminkou potírání státního terorismu. S tím my se nemůžeme smířit. Je třeba, abychom podnikli něco. Nestačí jenom eh, připomenout si oběť pana Regenyho, ale musíme volat každého k odpovědnosti. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je Pan López, já také chci odsouzit osmrcení Regenyho, ale chci říci, že zemřel jako mnoho jiných občanů, aktivistů během posledních pěti let. Budoucnost eh, mezinárodních vztahů, co se týče obětí, může být nastolena pouze na základě pravdy, pravdy, která je nám zamlčována v tomto případě. Julie není izolovaným případem, ale je součástí předlouhého seznamu advokátů, novinářů, aktivistů, obhajců lidských práv zatčených, některých z nich umučených a zavražděných v Egyptě v posledních letech. Jeho smrt nás musí povzbudit takovým způsobem, abychom řekli, že není možné zavírat oči před těmito zločiny jenom pod záminkou potírání státního terorismu. Je třeba respektovat svobody. A je třeba to říci jasně a nahlas egyptským orgánům. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Kán.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 Děkuji vám, paní předsedající. Já odsouzuji eh, barbarské zabití Julia Regeniho a chtěl bych vyjádřit solidaritu příbuzným oběti. Potřebujeme eh, nezávislé a důvěryhodné vyšetřování jeho smrti. Bohužel případ Julia je jedním z dlouhé řady stovek násilných zmizení, ke kterým došlo v Egyptě od vojenského převzetí moci. Požadujeme spravedlnost pro Julia a požadujeme také spravedlnost pro stovky egyptianů, eh, kteří čelí stejné stejnému osudu každý den. Soudnictví a bezpečnostní složky by měly hnát k odpovědnosti eh, určité osoby v případech, kdy občané byli mučeni a umučeni, nebo kdy došlo k nepřípustnému použití síly. Eh, egyptské úřady musí okamžitě zrušit zákon o protestech a další represivní zákony, které jsou používány k internímu útlaku pod záminkou bezpečnosti státu. Musíme podniknout všechny nutné kroky k tomu, aby egyptská vláda provedla tyto reformy, aby udržela mír mír a stabilitu v Egyptě. Děkuji. Děkuji. A nyní po tomto krátkém seznamu řečníků se dostáváme k dlouhému seznamu Catch the Eye. Bohužel nebudu moci dát slovo všem, protože nemáme dost času. Nejprve dávám slovo panu Tajánimu. Egypt je důležitým partnerem Evropské unie. Je to důležitá země pro stabilitu na březích Středozemního moře. Nemůžeme ale eh, smlouvat o našich hodnotách nemůžeme je vyměnit eh, za komerční nebo politické výhody. Dialog se zemí, jako je Egypt, eh, se musí zakládat také na nezbytné spolupráci na ochraně práv jednotlivců. Je povinností Evropské unie bránit důstojnost jednotlivce a lidských práv, a to i mimo naše hranice. Bylo by dobré, kdyby vysoká představitelka jednala razantněji. Bylo by hezké, kdyby dnes přišla do tohoto sálu, kdyby se aktivněji zabývala případem dvou Italů zabitých v Libyi, nebo kdyby e, aktivně se angažovala v případu dvou italských námořníků zadržovaných v Indii. Je potřeba, aby hlas Evropy byl slyšet, aby bránila své vlastní hodnoty. Děkuji. Tak získal jste potlesk, pane kolego, gratuluji a nyní má slovo pan Kaputo. Děkuji vám, paní předsedající. Evropa musí stát po boku Itálii v době, kdy musíme eh, osvětlit strašlivou smrt Giulia Reggianiho v Egyptě eh, Paolo Genti, italský ministr zahraničí, by neměl přijímat pohodlné pravdy, které se mu snaží eh, jak si namluvit ital, eh, egyptská vláda. Musíme všichni jednat střízlivě. Eh, Evropa musí zakročit rázně a posvítit si na smrt tohoto mladého vědce, právě tak jako na ostatní úmrtí, ke kterým v Egyptě dochází. Egypt je důležitým partnerem, ale musí respektovat lidská práva a závazky ohledně svobody projevu a vyznání. E, Itálie musí se moci spolehnout na Evropu v případě smrti e, Giulia Regeniho. E, My mu to dlužíme a on má důstojnost jako evropský občan. Děkuji, pan Marias. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την παραβίαση των tomto sále vyjadřujeme naše znepokojení týkající se porušování lidských práv v Egyptě. Giulio Regeni, občan Evropské unie, byl zabit. My všichni chceme vyslovit upřímnou soustrast jeho rodině soustrast jeho kolegům a přátelům je nezbytné, aby Evropa vyslala jasnou a odhodlanou zprávu Egyptu, aby respektoval Egypt lid, dodržování lidských práv. Je třeba, aby si egyptští představitelé uvědomili, že potlačování práv svobody jejich občanů Eh, hrají ve prospěch džihadistů, je zcela zjevné, že Evropská unie musí naprosto odhodlaně odsuzovat zavraždění Julia Regeniho. Děkuji vám. Děkuji, nyní má slovo pan Telička. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. V první řadě chci vyjádřit upřímnou soustrast krajanům a rodině Julia Regeniho. A zcela podporuji to, že eh, bezpodmínečně musí dojít k nezávislému vyšetření tohoto případu, ale obávám se, že toto je v uvozovkách pouze jeden eh, z z těch stovek tisíc případů podobného rázu a um, upřímně mě zaráží, že si egyptské úřady vždy vymýšlejí novou a novou verzi příběhu. Včera jsme hovořili o partnerství s Tureckem. Mluvili jsme o tom, co Erdogan dělá, Eh, hovořili jsme o možné liberalizaci víz a otevírání dalších kapitol. Před pár minutami jsme mluvili o Kazachstánu. S nimi jsme podepsali dohodu v době, kdy jsme velmi dobře věděli, s že režimem to máme co dočinění, ale oba, oba tyto režimy jsou naši relevantní partneři. Dobře, já to svým způsobem chápu, ale prosím, pane komisaři, pro jednou nechte své poznámky stranou a Vysvětlete nám, jak máme redefinovat politiku vůči Egyptu tak, abychom přispěli ke změně situace do budoucna, abychom měli v Egyptě silného partnera. Děkuji. Děkuji. Kolega Kůzo. Děkuji, paní předsedkyně. Před roky ženy, odborářky, nám ukázali, že i v Egyptě je možné bojovat za spravedlnost. Burák byl rozmazlován ze strany Evropy, Spojených států. Nedorazila do země ani svoboda, ani chleba. Došlo ke státnímu puči ptali se peníze, posílali se z Evropy peníze vojenskému zbrojení armády a tři tisíc bylo zadrženo v minulém roce. E, obhájci občanských svobod pokračují ve svých aktivitách, ovšem jsou zavražďováni, jak to ukazuje i případ i našeho italského spoluobčana Regenio. Já velice pochybuji o tom, že Evropa um, projeví solidaritu, protože používá argument lidských práv jenom v případě, že se jí to hodí do krámu. Uh, Děkuji mnohokrát a nyní má slova pan Boano. Pan Boano. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. U této vážné záležitosti bych chtěl zdůraznit, že kdyby byla Evropa opravdu jednotná, eh, pak by zkrátka řekla Egyptu. Buď nám řeknete pravdu o tom, co se stalo s Juliem Regenim, anebo pozastavíme veškerou rozvojovou pomoc, veškeré ekonomické a diplomatické vztahy. To by stačilo k tomu, aby egyptiané pochopili, že si s námi nemůžou zahrávat. S námi a s Regenyho rodinou. S celým tímto kontinentem, který čeká od egyptské vlády odpověď. Od vlády, která si neustále protiřečí. To by naprosto stačilo. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Čiku. Děkuji, paní předsedající. Tady je zcela jasně v sázce důvěryhodnost Evropy. Je tady v sázce pravda, kterou, kterou je třeba zjistit prostřednictvím vyšetřování, které by bylo nezávislé a nestrané. Musíme se tedy přesunout od slov k činům. Musíme se postarat o zajištění transparentnosti eh, ohledně tragické smrti Julia Regeniho. který eh, bádal v prostředí jiného systému než toho, který znal. Eh, paní Mogherini si musí uvědomit, že tady jde o důvěryhodnost Evropské unie a italské vlády. Italská vláda musí přerušit obchodní vztahy s Egyptem dokud nebude zjištěna pravda. A to musí být priorita vyšší než všechno ostatní. Děkuji. Nyní pan Howitt má slovo. Děkuji. Jakožto britský europoslanec bych chtěl vyjádřit soustrast italským kolegům v souvislosti s případem Giulia Reggianiho a dalších obětí eh, z i v Egyptě i egyptských občanů. Eh, chtěl bych podpořit ten odstavec, který žádá komisaře Hána a jeho kolegy, aby reguloval vývoz evropského vybavení, technologického vybavení používaného pro represe do Egypta. Podle poslední mezinárodní zprávy eh, došlo k takovému to vývozu i z Německa a z firm sídlicích v Itálii. Egyptská vláda si udržuje tajnou jednotku v rámci spravodajských služeb, která má obrovské kompetence a obrovský rozpočet a není pod vůbec žádným veřejným dohledem. Myslím, že evropské firmy podílející se na tomto exportu eh, porušují eh, pokyny OSN, pokud jde o lidská práva. A já žádám evropské kroky, které by ilegalizovaly něco takového podle evropského práva. Děkuji, pan Šogor má slovo. Děkuji. Tragická a brutální smrt Julia Regeniho musí být prošetřena nezávislou komisí, přestože pochybuji, že někdy vyjde na světlo skutečná pravda. Zdá se očividné, že tento mladý člověk nebyl obětí běžného zločinu, že jeho smrt byla motivována jeho politickými názory a aktivitami, což je nepřijatelné. I když se to děje v zemi, kde bezpečnost je stále ještě nejasná. Pět let po revoluci možná je situace ještě nejasnější než před revolucí. Musíme se ozvat, jestliže e, evropské občany potká takovýto osud. Evropská unie musí projevit solidaritu s Itálií a vynasnažit se, aby se tyto případy neopakovaly. Děkuji. A naposled pan Menefi. Děkuji, paní předsedající. Pravda a spravedlnost pro Julia Regeniho jsou naší povinností a nutností pro všechny evropské instituce. Musíme si být jistí, že žádná evropská ekonomická velmoc se nepodílí na eh, akcích eh, mučení a trestů, které se odehrávají v Egyptě. Dochází k opakovanému porušování lidských práv a naše společné usnesení to připomíná. A připomíná nám také povinnost bojovat proti situaci vším, co je v naší moci. Lidé jako Giulio Regeni by nás měli přimět k zamyšlení. Zejména ty mladší z nás, kteří se zabývají politikou, kteří se snaží měnit svět. Myslím si, že sám Giulio svým výzkumem se snažil něco změnit. A není správné, že za to musel zaplatit životem, za to, že hledal pravdu. Děkuji, pane komisaři. Myslím, že na toto mají všichni stejný názor, nicméně teď máte slovo, abyste ukončil debatu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, myslím si, že všichni jsme stejného názoru Všichni jsme byli šokováni eh, nalezením eh, těla Julia Regeniho 3. února v Káhyře poté, co zmizel 25. ledna. Mučení a smrt mladého doktoranda z Itálie v Káhyře není jen osobní tragédií pro celou Evropskou unii, ale je to, ne, eh, je to nepřípustná tragédie pro evropské instituce, což, myslím, vyjádřili dnes všichni řečníci. Vysoká představitelka Mogherini eh, osobně eh, dvakrát hovořila o, Jeleny, o, o Regeniho vraždě s egyptskými úřady a hovořila o nutnosti provést nezávislé a nestranné vyšetřování eh, ve spolupráci s italskými orgány aby posvítila na, na tuto událost a dovedla pachatele před spravedlnost. Také hovořila bilaterálně s policejními komisaři v Káhyře. Vysoká představitelka a ESVČ sledují tento případ v úzké spolupráci s italskou vládou. Evropská unie klade nesmírno, nesmírný význam na podporu a ochranu lidských práv ve všech zemích, včetně Egypta. Chtěl bych zmínit ještě jeden další nedávný příklad. Eh, několikrát jsme zasahovali v případě pokusu uzavřít centrum El Nadim, eh, které eh, pomáhá obětem mučení. Ochrana a podpora lidských práv, demokracie a právního státu jsou vůdčí principy evropské vnější činnosti a politiky. V roce 2015 Evropská unie oživila bilaterální vztahy s Egyptem v rámci dohody o přidružení, která byla pozastavena v roce 2010. Cílem bylo eh, znovu jednat o klíčových oblastech jako demokracie a lidská práva a navázat spolupráci v, v oblasti oblastech eh, společného zájmu. Eh, minulého roku v Káhyře jsme obnovili dialog o lidských právech v Egyptě, poprvé po pěti letech. Eh, Komise a ESVČ jsou v pravidelném kontaktu s organizacemi občanské společnosti a obránci lidských práv a místo předsedkyně Mogherini se s těmito organizacemi setkala při své návštěvě Káhyry před čtyřmi měsíci. Spolupracujeme také s členskými státy na prohlášení o lidskoprávní situaci v Egyptě, které má být předáno Radě OSN pro lidská práva 15. března v Ženevě Zvláštní eh, zástupce Evropské unie plánuje navštívit Egypt v nejbližších měsících a i nadále eh, se zapojovat do situace v Egyptě ohledně lidských práv. Mohu vás ujistit, že budeme dělat, co je v našich silách, společně s italskými úřady a budeme se snažit o to, aby vyšla najevo skutečná pravda a aby ti, kdo jsou odpovědní za brutální mučení a smrt Julia Regeniho, se dočkali spravedlnosti. Zároveň chceme zabraňovat podobným nepřijatelným tragédiím v budoucnosti. I nadále budeme požadovat e, úplné, úplnou implementaci ústavy z roku 2013 14 e, a reformy v oblastech právního státu a pokrok v oblasti lidských práv vzhledem k nadějím evropských občanů v demokracii a stabilitu. A k tomu mohu dodat že v rámci naší spolupráce s Egyptem jsme připraveni podporovat občanskou společnost, zejména pokud jde o otázky demokracie v této zemi, což je jedním z cílů naší politiky e, pro Egypt. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, za váš projev. Závěrem obdrželi jsme osm návrhů usnesení.